Si vous le voulez Zahajuji mimořádné zasedání výboru. Byli jste svoláni, protože návrh rozpočtu pro rok 2017 byl předán se spožděním oproti tradici která si žádá, aby návrh rozpočtu byl přijat kolegiem komisařů polovině května, do poloviny května, tak aby se mu parlament mohl okamžitě věnovat. Vítám našeho hlavního zpravodaje, který přišel právě v čas, když zahazují schůzi a chtěl bych připomenout, že návrh souhrného rozpočtu pro 2017 přišel mimořádně pozdě, měl být odesmán před 30. Eh, červnem a vím, že právě proto si Britové naplánovali eh, referendum o Brexitu na 23. Proto se setkáváme na tomto mimořádném zasedání ehm, vzhledem k tomu, že prezentace paní Georgievy byla velmi stručná a proto, se, eh, proto považujeme za vhodné vyměnit si názory na návrh souhrného rozpočtu. Pokud nemáte eh, připomínky k pořadu jednání, budu ji považovat za schválení a za eh, jakožto předseda sdělím, že koordinátoři si přáli vyjádření k článku 54 z iniciativy výboru REGI, eh, financování pro evropské regiony a grandy, granty pro politiku soudržnosti. A Dostáváme se k návrhu rozpočtu pro rok 2017 a slovo dávám hlavnímu zpravodaji Jenci Gejerovi, aby nám sdělil své názory k rozpočtu, protože vidíme, že platby jsou sníženy a je důležité, abychom mobilizovali Um, určité rezervy eh, v oblasti zemědělství a administrativy. Dávám slovo hlavnímu zpravodaj, prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Milé kolegyně, milí kolegové, já jsem jsem přišel pozdě, protože jsem si ještě zapisoval své poznámky. Dnes večer všam, vám však nemohu dát celkový přehled, protože celá věc je velice složitá. Ale myslím si, že tady rozpoznáváme určité trendy, existují tady určité problémy a otázky, o kterých bychom měli hovořit a u těchto mě bude také zajímat zájem stínových zpravodajů a politických skupin, protože v této oblasti bychom měli postupovat společně a pak budeme úspěšní. Já jsem se podíval na heading 1a, heading 2 a tak dále a tady jsem rozeznal určité trendy u krohu 1a. Jsme již při prezentaci rozpočtu zjistili, že tam je jenom velice malá marže ve výši 81 milionů, z které mají být také financovány pilotní projekty a přípravné akce. A otázka, která tady vzniká, tu jsem formuloval minulý čtvrtek. Chceme tuto kosmetickou marži zde vůbec nechat, anebo nechceme vlastně využít celkový rámec až po strop. Já osobně k tomu chci říci, že moje stanovisko mé frakce to není, ale je to mé vlastní stanovisko. Já vám chci zde říci, že já jsem poněkud zdrženlivý když se jedná o společnou obranou politiku a z této společné obrané politiky udělat nový motor pro EU. Ale otázky, které zde mají být financovány, eh, oblasti, které mají být financovány, jsou poněkud sporné. A tady jsou to opatření, které, která mají vést k rozvoji společné obrané politiky a vědecké práce v této oblasti a já si nejsem jist, zdali tento velice drahý pilotní projekt bychom měli tedy financovat ze stejného zdroje jako ostatní projekty. Já s tím prostě mám problém. Já jsem spokojen s tím, že máme tady nárůst jak u plateb, tak i u závazku o téměř 11 a my se musíme podívat ještě na to, jak chce komise tyto peníze využít a zdali to, to bude také odpovídat našemu hlavnímu zájmu. Co důležité v této souvislosti je také zmínit se o EFSI. Tento rozpočet, tak jak bylo dohodnuto, má být má dát k dispozici, má mobilizovat uh, u eh, závazku 2,6 miliardy a u závazku jsou to tři, u plateb jsou to téměř 3 miliardy. Ale pak tady máme 581 milionů z, z horizontu 20 2020 a pak e, zde mohu říci, že Evropský parlament některé tyto položky e, kritizoval. My musíme v rozpočtovém postupu e, zvážit, jak bychom ušetřili, vlastně zachovali peníze u facility Connecting Europe a také u EFSI. A my jako Evropský parlament jsme pod vedením ekonomického výboru eh, jsme tedy kritizovali výkonnost fondu EFSI. Ne, že tento fond existuje, to je vůle Evropského parlamentu a jestliže k tomu mohu něco dodat, tak je to také vůle mé frakce, ale také není zde kritika financování, ale výkonnost EFSI opravdu pokulhává, protože otázka adicionality zatím není od, uh, příslušným uh, zodpovědným a také uh, společným dobrým způsobem zodpovězena. A tady je otázka toho, zdali EIB prostřednictvím našich peněz děl, nedělá to, co by stejně dělala. A nyní eh, se hovoří o zprávě z vlastní iniciativy, která by na tyto otázky měla odpovědět a my bychom měli vyčkat vypracování této zprávy a Z toho bychom měli vyvodit eh, naši reakci eh, vůči komisi a EIB. Také EIB zpracuje svou zprávu v oblasti adicionality a zde se seznámíme s argumenty EIB. Já nejsem ty toho názoru, že bychom měli tyto peníze seškrtat, pro EFSI, ale my bychom měli také přemýšlet o tom, zdali tyto finanční prostředky bychom nedali do rezervy, než budou příslušné požadavky jasně formulovány, tak aby byla dána adicionalita, jak jsme očekávali. A nyní okruh dvě, a tady je, to je zemědělství. A tady Máme závazky, které klesnou o 7,5% a zůstane tady marže ve výši asi 1,3 miliard a z toho 650 milionů euro jsou, budou mobilizovány eh, jako rezervy na nepředvídané události a tak tato marže vzniká jako marže z roku 2013 a ty platby lehce stoupají. Já se domnívám, že toto je uklidňující pro zemědělství. Máme tady ztrátu ve výši 1,1 eh, eh, miliard u alokovaných příjmů a já si nejsem jist, zdali tyto peníze by měly být vynaloženy pro zemědělství. To si myslí hodně politiků v oblasti zemědělství, ale já nevím, zdali by měly tyto peníze téci do zemědělství, když je tam ještě dostatečná marže. A potom je tady také financování rybolovu. Myslím si, že musíme mít dostatečné finanční prostředky pro Sustainable Partnerships. Já, my vždy argumentujeme tím, že EU musí odstranit Eh, odstranit také příčiny pro uprchlickou krizi a tím pádem musíme dát do Fishing Partnerships dostatek finančních prostředků a stejně tak jako pro ostatní opatření v oblasti rybolovné politiky, eh, neboť tato opatření jsou důležitá pro třetí země. Uh, ale je třeba, aby veškerá opatření byla finančně vybavena tak, aby mohla dobře fungovat. Jestliže eh, schválíme pouze právní předpis, který nebude dostatečně finančně vybaven, tak to není pro nikoho dobré. A jestliže budeme chtít, aby rybolovná politika dobře fungovala, tak musíme také dbát na to, aby nástroje dobře fungovaly. A také live tady funguje dobře, tady budeme sledovat, co rada dělá. Rada tady ledas, co zkrátila v minulém období a nyní okruh čtyři. O tomto bych s vámi chtěl dnes hovořit. Tady máme podobnou situaci jako u zemědělství a to z hlediska plateb. My zde máme procentuální pokles který ale souvisí s tím, že v minulém roce došlo k, dra, k dramatickému nárůstu. V minulém roce platby v okruhu 4 stouply téměř o 36% a na důvody si zajisté všichni vzpomínáme. A vzhledem k tomuto velkému nárůstu klesají čísla 8,5% eh, dolů. Tedy my se nalézáme vysoce nad úrovní rozpočtu z roku 2016. Ne Pojď také eh, zpravodajové posléze čísla stále zvyšovaly vzhledem k dramatické situaci. A zdali můžeme eh, také tato seš, čísla seškrtat od tím si nejsem jist. My musíme především také sledovat implementaci projektu z Trust Funds v roce 2016. Jestliže Trust Funds budou rychleji implementovány, tedy vyprázdněny, protože to by bylo dobré, tím by se udělalo ledaco pro uprchlíky a také pro odstranění příčin uprchlické vlny. A tím pádem bychom mohli komisi nemohli se tedy řídit eh, návrhem komise. Ale v této souvislosti bych chtěl ještě dodat, že tento návrh komise podle mého názoru musíme na něj nahlížet velice opatrně. Okruh čtyři je ovlivňován poskytnutím druhé tranče pro pomoc Turecku. Víte, že v současném rozpočtovém období tři čtvrtiny eh, částky, k níž se zavázala Evropská unie, tedy 750 milionů eur, musí být k dispozici a aby bylo možné eh, dát k dispozici 750 milionů komise veškeré přístupy k řešení rozpočtu, které nějak eh, souvisí s Blízkým východem a eh, Tureckem probrala. To znamená, že ty prostředky pocházejí zejména z nástroje IPA, předstupní pomoc, to se navyšuje o asi 26% a z toho se potom 72 milionů eh, vyčlení z TCI nástroje, to je návrh o 0,1% a potom instrument Contributing to Stability and Peace, to také e, o 60 milionů eur, e, e, které jsou z nástroje IPA. Musíme se podívat, zda opatření, která byla do posud financována tímto nástrojem, zda můžeme požadovat, aby to všechno putovalo ve prospěch Turecka. Také proto, a s tím jsem velice nespokojen, protože nástroj pro evropské sousedství zůstává ve výši roku 2016, ale dochází k internímu přeskupení, takže jsou to prostředky pro eh, Blízký východ, ty se sníží o 2,5% eh, a potom eh, pomoc OSN pro palestinské uprchlíky se sníží o 2,7% na základě londýnské konference kde se jednalo i o Jordánsku eh, a Libanonu, kde je velmi mnoho syrských úprchlíků. Eh, tyto země by z toho měly profitovat, ale to je podle mého velice obtížné, protože se nedomnívám, že je to odpovědná politika, kdy říkáme, že budeme podporovat úprchlíky v jedné země, ale tím eh, zničíme, já teď trochu přeháníme rozpočtové prostředky páky eh, pro politické nástroje pro rozvoj v Evropské unii a eh, s tím akceptujeme, že eh, se vytvoří jiná uprchlická. Každý, kdo se zabývá situací palestinských uprchlíků a já jsem se tím zabýval dvakrát, se jednoho dne určitě dozví, že podstatný faktor, který vede k tomu, že lidé zůstávají v místě, vychází z toho, že UNRA eh, se postará jejich bydlení, postará se o výchovu dětí, je schopna to zorganizovat a financovat eh, UNRA na tomto základě očekávala mnohem více od Evropské unie a žádné škrty. O to se tedy budeme muset postarat. Humanitární pomoc se sníží o 14,7%. To je opět efekt, který souvisí s tím, že v roce 2016 jsme eh, velice navýšili humanitární pomoc co se týče rozpočtu, to by neměl být žádný problém, protože humanitární pomoc jsme eh, mohli posílit eh, z eh, rezervy pro naléhavé události, ale já se ptám, je to tedy rozumný přístup, když takový důležitý aspekt politické činnosti globální oblasti Evropské unie kompletně chceme hradit z té rezervy pro naléhavé události. To byl tedy takový velice rychlý přehled. Jsou to tři nejdůležitější rozpočtové linie, o kterých jsem hovořil během dnešního večera. Chtěl bych vysloveně poděkovat sekretariátu, protože jsem obdržel určité informace o tom, jak bychom mohli ještě navíc mobilizovat peníze z okruhu 4 a já bych, pokud se tedy na tom dohodneme, eh, rád bych eh, mobilizoval tedy eh, ty další prostředky. O tom bychom tedy mohli diskutovat. Děkuji vám. Merci, monsieur le rapporteur. Děkuji vám, pane hlavní zpravodaji. A nyní, abychom dokončili tuto úvodní analýzu, pokud jde eh, o další oddíly, dám slovo panu Taro. Děkuji vám. Já eh, se, když se zaměříme na všechny eh, oddíly, tak vidíme, že ta nejpodstatnější část byla již přijatá z naší strany a stále probíhají výměny názorů s předsednictvem, pokud jde o všechny aspekty, zda vše odpovídá jednacímu řádu, to se dozvíme dříve nebo později. A zbytek eh, tam musím zcela jasně přiznat, že předčasné se k tomu vyjadřovat, protože zatím neproběhla všechna eh, vyjednávání s relevantními institucemi od výboru regionu až po eh, soudní dvůr. A musím analyzovat návrh komise eh, skutečně ve světle problémů a otázek, které další instituce na vysoké úrovni vznesou. Můj příspěvek by tedy měl tímto končit. A pokud se chcete na něco zeptat, samozřejmě v devíti eh, případech z deseti nebudu schopen odpovědět, byť bych rád odpověděl. Máte tedy pochybnost nějakou? Eh, sejdeme se s generálním tajemníkem parlamentu tu příští týden, který odpoví některé z vašich otázek, eh, takže budete moci zachovat své pochybnosti. Nyní bych požádal stínové zpravodaje eh, k návrhu rozpočtu, aby se s námi podělili o první analýzy a názory. Pan Fernandez. Děkuji vám, pane předsedo. Já nejsem stínovým zpravodajem, ale dám vám první eh, dojmy od kolegy Morsana který musel odejít vzhledem k tomu, že bude vystupovat na plenárním zasedání, sdělil mi své eh, názory, není proti, abych tedy řekl. To je to podstatné. A je zjevné, že došlo k poklesu eh, k pl- v platbách 6,2 v rozpočtu pro rok 2017. To nám tedy říká něco velmi prostého. Finanční rámec, víceletý finanční rámec, tedy eh, eh, se nepohybuje v odpovídající rychlosti. Musíme vyžád, eh, požádat členské státy a komisi, aby vykonávali víceletý finanční rámec ještě za, eh, tedy za roky 2014 až 2020, což by nám vyřešilo spoustu problémů. V současné době ani v roce 2017 neproběhla dostateč eh, na, ne, provedení tedy rozpočtu za rok 2014 a roky následující a ono se to odsouvá na dobu po roce 2017 a musíme to sdělit zcela jasně jasně a e, říci, že víceletý finanční rámec má spoždění, proto je nezbytné, abychom urychlili práce na jeho realizaci. A my totiž vidíme, že v důsledku toho spoždění dochází e, k problémům s platbami a skutečně nás to bude stát hodně. A dovolím si otázku, jestli mohu. Eh, jsme eh, v tom spoždění, v tom skluzu v důsledku administrativních obtíží při realizaci programů, nebo je tomu tak proto, že eh, programy neodpovídají očekávání členských států, a nebo je tomu tak, že některé členské státy mají problém zajistit finanční prostředky, protože finanční prostředky ze strukturálních fondů nepokrývají celou hodnotu programu a proto některé členské státy pochybují o tom, zda se zadlužil. Já vám dám osobní názor, nemyslím, že to je druhá část zadlužení. Finanční prostředky bude nutné využít. E, příčinou toho spoždění je především v tom, e, že Eh, zde možná chybí eh, něco eh, v legislativních textech, ale chybí také náležité postupy v členských státech, vytvoření dohod o partnerské spolupráci také nějakou dobu trvá, ono vždycky trvá, než se to rozjede, ale jsem si jist také, že členské státy si rády vezmou finanční prostředky například z politiky soudržnosti, ale jakým způsobem ty finanční prostředky budou čerpat, to způsobí problémy z hlediska plateb a snížení výše plateb plateb po e, navýšení bude problém. Musíme tedy pobídnout členské státy a komisi, aby jednali rychle, zrychleným způsobem, a za druhé, aby předjímali situaci a plánovali dopředu z hlediska plateb do budoucnosti, protože to je něco, co by se jinak obrátilo proti nám a nepochybuji ani o tom, že budeme zcela jistě potřebovat ještě nějaký čas, ehm, budeme potřebovat více plateb než závazku, ale musíme své závazky dodržet. To je bez pochyby. A tomu zcela jistě všichni rozumíme, uvědomujeme si to zároveň, nesmíme usnout na Vavřínech, protože jsme na nejnižší úrovni z hlediska realizace plateb a e, máme sklus v plnění víceletého finančního plánu a ty konsekvence toho jsem již nastínil. E, rozpočet pro rok 2017 by měl být také rozpočtem koherentním, tedy v souladu e, s konsenzuálním postojem z hlediska revize víceletého finančního plánu. A právě tato revize víceletého finančního plánu odráží kompromis, pro který jsme hlasovali a nemůžeme teď už říci, že s tím kompromisem v rozpočtu nesouhlasíme. Proto je tato koherentnost nezbytná. A já jsem přesvědčen, že koherentní budeme ve vztahu k této revizi. A ještě bych chtěl poděkovat eh, eh, za práci, kterou odvedl pan zpravodaj, ale nesouhlasím s ním v tom, eh, jak přistupuje k fondu EFSI. Pokud totiž začneme kontaminovat rozpočet eh, všemi těmito aspekty a otázkami, tak nevyřešíme ty zásadní otázky. Fond EFSI mm, samozřejmě má svoje postavení, ale když revidujeme eh, víceletý finanční návrh, eh, plán, tedy máme eh, pozici záruk, které jsou nezbytné, a například Horizon 2020 a nástroj propojení Evropy tam jsou, ale máme dvě okna, které fungují dobře. A to je okénko pro malé a střední podniky, eh, které mají eh, eh, do 3000 zaměstnanců a vidíme, že tam to funguje lépe, než jsme si mysleli. A můžeme si klást otázku o adicionalitě, to není otázka nutně rozpočtová, ale stanovíme závazek, aby byla všechna pravidla, která jsou přijata, dodržována. A k otázce EFSI, tam samozřejmě vznikne zpráva. Zpráva e, společně s vý, e, bude vypracována s výborem Ekon a všechna hodnocení do této chvíle naznačují, že právě i toto bude prioritou v rozpočtu a samozřejmě můžeme diskutovat o našich prioritách a nevidím to ani jako problém je nezbytné samozřejmě realizaci rozpočtu zlepšit, ale pokud již byly mobilizovány ty miliardy, tak je potřeba eh, podle toho jednat. A další bod, eh, eh, to, co dělá starosti našim občanům, zda bude dostatek pracovních míst, to je naprosto zjevné. Dělají starostné zaměstnanost mladých. A Samozřejmě jim dělá starost terorismus. Musíme bojovat s terorismem, musíme se zaměřit na bezpečnost. A proto ani nemohu kritizovat návrh komise eh, eh, na přípravné akce, které si kladou za cíl navýšit bezpečnost, protože to také zvýší důvěru našich občanů. A v této chvíli, já totiž nemohu zabíhat eh, do eh, všech kategorií podrobně, do všech okruhů, eh, tak mohu jenom říci, že souhlasím s pravodaje, se spravodajem a stínovým spravodajem v tom smyslu, že eh, odvedli výbornou práci, eh, která reaguje na potřeby Evropské unie. Děkuji, pan Kolbel. Děkuji moc krát, pane předsedo. Nejprve bych chtěl velice srdečně poděkovat panu zpravodaji a <clears throat> blahopřeji k tomuto stanovisku. Myslím, že vneslo do tematiky hodně světla. Začínáme s návrhem rozpočtu a díváme se, zda bychom tady mohli rozvířit ten prach. Já se také domnívám, že máme k dispozici návrh, který se nejprve orientuje podle realit, stanovuje správné priority a Musíme zdůrazňovat, že teď konečně pro oblast eh, migrace eh, začínáme hledat příčiny uprchlíků a počítáme s vyčleněním dostatku prostředků. Jistě mohlo by to být i více vzhledem eh, k této skutečně historické dimenzi, kterou zažíváme, ale jinak se domnívám, že v této oblasti Opět eh, o to více platí, že musíme naléhavě souběžně s tím eh, hledat eh, jednotnou koncepci, abychom tyto finanční prostředky do posledního opravdu vynaložili. To znamená, že potřebujeme mít dobrou koncepci, čeho chce EU vlastně konkrétně dosáhnout, kde vytváří ty červené linie, jaký je právní rámec, abychom opravdu efektivně chrátili vnější hranice. Jistě jsem pro více prostředků, ale když se pokusíme vcítit do situace chudáka a pohraničníka, tak tito lidé jsou eh, v obtížné situaci, aby dosáhli skutečného efektu. Kromě těch rozpočtových prostředků se musíme také postarat o to, aby byly v pořádku ty právní rámcové eh, podmínky, aby se to dalo naplnit životem, zejména vzhledem k Brexitu by EU eh, neměla sklouznout do uražené pozice krize, ale měla by to ofenzivně řešit a tak by také přesvědčila občany EU, že se nám v této oblasti podaří dosáhnout dobrých výsledků. Myslím si, že to musíme stále sledovat, aby byl vytvořen správný rámec, jinak třeba vynaložíme velmi mnoho prostředků, ale nezískáme eh, dobrý výsledek. A potom ještě další věc, kterou můžeme obdobně zdůvodnit a já bych chtěl znovu vyjádřit svou kritiku fondu EFSI, jak jsem již o tom hovořil. Na rozdíl od pana kolegy že si myslím, jistě můžeme říct si 100 miliard eur bylo vynaloženo, že je to takový eh, znak kvality, ale myslím, že to je zkrácený pohled. Když chceme zajistit 300 milionů, tak se nám podařilo dosáhnout jedné třetiny, ale rozpočtový výbor se musí nyní velice intenzivně zabývat otázkou, čeho jsme vlastně dosáhli. Slovitě to již zaznělo. Adicionalita je jistě důležitá, ale musíme se také postarat o to, do jakých oblastí se investuje. Bylo to přímo nebo nepřímo ve veřejné oblasti, pak to povede k tomu, že v případě pochybností státy nebo obce, které investovaly, tak si zvýší své zadlužení. Přejeme si to, aby se navyšovalo jejich zadlužení, zejména ty prostředky v eurozóně eh, jsou tu, tedy tam maastrická kritéria, míra zadlužení, takovéto otázky bychom si měli klást. Ty podle mého názoru k tomu samozřejmě také patří. Äh, A dále ve smyslu transparentnosti nejde eh, možné, abychom menší prostředky protáhli zadními vrátky pro menší programy, o kterých se nedá takto diskutovat. Jistě můžeme dospět k výsledku, že bychom si přáli takováto opatření na obranu, ale je třeba o tom veřejně diskutovat, abychom zajistili velkou akceptovatelnost Mohl bych k tomu říct ještě více, ale zatím zůstanu u tohoto. Děkuji, pan Depre. Děkuji vám, pane předsedo. A omlouvám se všem kolegům i hlavnímu zpravodaji. Neměl jsem příležitost jemu naslouchat, protože jsem se účastnil eh, hlasování ve výboru No, již jste za to potrestán. Ale Eh, nyní bych se rád vyjádřil eh, k třetí etapě 2016. Zdá se, že toto je zakomponováno do obecné tabulky, kterou jsme dostali od komise k návrhu souhrného rozpočtu pro rok 2017. A klademe si několik otázek. Když globalizujeme požadavky jednotlivých institucí na bezpečnost, samozřejmě já nemám pochybnost o tom, že bezpečnost je důležitá již pro eh, Eh, rok 2016 bylo vyčleněno 15 milionů v eh, mimořádné obálce pro, rozpo, pro bezpečnost. Zajímalo by mě, zda to je navíc k tomu, co jsme odhlasovali, když se objeví atentáty a podobně. Eh, Ale jak se daří tyto závazky spotřebovávat, protože tady je velmi konkrétní požadavek a to vytvoření specifického pro nábor eh, pracovníků, kteří budou zajišťovat ozbrojenou ochranu ve strategických místech a v, eh, v budovách parlamentu. Neříkám, že jsem proti. A jste si jist, říká předseda, eh, že pořád, jsou ty ostatní oddíly jsou v pořádku? Ano, ale já zde hovořím o roce 2016, vzhledem k tomu, že toto eh, komise již zaintegrovala do svého návrhu. A nyní se tedy vrátím, omlouvám se, pane předsedo, ale e, já neříkám, že jsem proti, naopak jsem pro takový systém, který se předpokládá, protože ani belgická policie ani nesmí vstoupit do e, budovy Evropského parlamentu, takže když tam objeví teroristé, tak nebude možné na to nijak reagovat. Je potřeba tam vytvořit mimořádný systém bezpečnosti. A pokud belgická policie Ehm, vstoupí, ale ehm, může se dostat taky do Štrasburku, ne, ne do Lucemburku. Ehm, já vám děkuji za toto přerušení, které mě působí e, problém, ale ne, trošku jsem zavtipkoval, ale je to velice specifický úkol, hm protože v každém případě bude muset takový bezpečnostní sbor mít e, e, nějakou smlouvu s bezpečnostními složkami v Belgii, aby mohl jednat. Zajímalo by mě, zda se předpokládá uzavření smluv a dohod s úřady jednotlivých zemí. A pak ještě otázka, ne, už jsme si rvali vlasy po mnoho let s tím snížením o 5%. A co uděláme s tímto? E, dáme to e, do stejné části, nebo budeme žádat e, o zrušení řidičů, e, kteří už nebudou statutárními zaměstnanci, ale e, bude to je jakýsi statut, který se nezapočte do účetnictví, ale uvědomme si, že to jsou místa AD5 a AST, to jsou tedy statutární místa a zajímalo by mě tedy, zda Eh, eh, k tomu budou nezbytné navýšení závazku. To by bylo směšné, 125 euro nebo těch 15 milionů, které, eh, zatímco některé instituce žádají 3 miliony celých 5, některé 3 miliony celých 4 a v každém případě je nutné si zjistit, zda to umožňuje také eh, nařízení o výsadách a imunitách, jak to bude zapadat do systému ostatních zemí, protože to se musí odrazit již v rozpočtu 2017, když to bylo plánováno již za rok 2016. A nyní bych se rád vrátil k bodu, který tady zmínil pan Fernandez, který bohužel musel odejít. Tady je jedna věc, která je jedinečná z hlediska plateb. Eh, víte, jak tomu bylo před krizí plateb v roce 2014 a 2015? Eh, šlo eh, především o oddíl 1b Ehm, a co vidíme v té tabulce? Je to sektor, který ukazuje rozpad eh, plateb, kde bylo 20, 23% víc, protože všechny ostatní eh, platby byly rozděleny. Ehm, je to rozpočet Brexitu. Eh, nechceme rozčilovat Británii, jsme nechtěli tehdy tedy, aby museli připlácet v roce 2017, aby nás tedy pak neopustili. A je to scénář, v rámci něhož vytvoříme všechny scénáře patologie, které tak často kritizujeme a to všechno je vlastně zbytečné a je to a důkazem je toho právě tento návrh. A třetí prvek, který chci zmínit, v zásadě souhlasíme s prioritami programu komise, tedy vytváření pracovních míst, inovace, růst a podobně. To je zjevné. Naše skupina také klade mimořádnou, eh, při, eh, mimořádný význam pro inovace a zaměstnání mladých, protože to jsou strategické prvky, na kterých chceme trvat. A říkám to zde především. Eh, veřejné mínění, kdy se hovoří o navýšení rozpočtu pro migraci. To je eh, něco, čím eh, samozřejmě nespě- přesvědčíme veřejnost o tom, že stavíme dále evropskou budovu protože chceme vytvořit konkrétní výsledky pro mladé. A podle mého názoru právě program pro mladé by měl být zásadní v našem vyjednávání s radou. E, a ještě k migraci. Mám tady nějakou desítku otázek, ale nebudu tím kolegy e, rozčilovat. Pokud budeme číst pozorně, uvidíme, že jsou eh, odpovědi často obsaženy v textu samotném. Já jsem zjistil, že například agentura, která se věnuje eh, informačnímu systému, má, eh, zde máme rozpočet 40 82, ale pro rok 2017 153 milionů. To znamená, že zvýšení o 91%. Je to možné? Samozřejmě nový systém je potřeba zavést. To je bez pochyby eh, systém vstupu a výstupu se předpokládá podobně, ale ten nárůst o 91%, to je prostě příliš, podle mého názoru. Já už budu končit ale myslím si, že tady je nutné diskutovat velmi vážně s generálním sekretariátem, zda vůbec eh, můžeme takto postupovat. Je to také problematika opravného rozpočtu číslo 3. A pak naprosto nesouhlasím eh, se strategií v oblasti plateb, protože eh, to nám navýší eh, tuto část rozpočtu a musím říci, že se musíme ve svém úsilí zaměřovat na Eh, oddíl 1a, protože chceme ukázat, že tvoříme budoucnost a chceme lidem nabídnout něco konkrétního. To je ode mě zatím všechno a pak se musím omluvit, protože eh, bohužel musím eh, odejít dříve z této schůze a pochopil jste, že tedy je na nás, když jste nás tak rozcupovala, abychom reagovali tedy eh, soucítíme s vámi. A z hlediska plateb vím, že komise nám dala zatím k dispozici částky, které nebyly eh, splaceny. Eh, které to jsou, tedy co nám zatím zbývá v této části rozpočtu paní Rieda? Mm, tady s námi není, nevidím nikoho z její skupiny, proto jsou má Enes Maregal. Děkuji. Ano, já mám ten dojem, že tento návrh rozpočtu je takový předběžná fáze Tour de France. Je to první pokus se zajímavým signálem, ale je tam celá řada neznámých proměných a uvidíme, až když přijedeme do hor, jaká potom bude reakce rady. Potom budeme moci eh, změřit vzdálenost, která nás bude dělit mezi Evropským parlamentem a radou vůči tomuto návrh komise. A je to etapa, ale chybí tady dvě zásadní věci. Možná, že jsou tady skované a nevíme, jak se tady projeví také revize víceletého finančního rámce a také, jak to bude vypadat v důsledku Brexitu. Takže je to znepokojivá záležitost. Máme tady tento návrh, který odstup vlastně zvětšuje. Zítra budeme diskutovat a také hlasovat. Na plénu budeme hlasovat o naší zprávě, o které se intenzivně diskutovalo. Tento návrh rozpočtu vytvořil podstatně větší odstup, než se očekávalo. Ale také tento návrh rozpočtu jasně ukazuje, že komise je schopná vytvořit rovnováhu marže, různé restrukturalizace, technické úpravy, všechno toto, abychom nevypadli ze stávajícího víceletého rámce. No dobrá. My tedy máme tyto flexibility, ale jsme ještě hodně vzdáleni od toho, co vlastně očekáváme. Tady musíme předložit ještě další návrhy. Ještě budeme mít dostatek času diskutovat o jednotlivých bodech bylo již také hodně řečeno o platbách a závazcích, a nyní k platbám. Nechci opakovat to, co již řekl správně pan Depré. Tento evropský rozpočet je také výrazem toho, že Evropská unie nepřináší žádnou přidanou hodnotu, kterou chce přinášet. My tady chceme stanovit určité pobítky. Takže většinou to bývá tak, když nemáte smlouvu, nemusíte platit, ale když smlouvu uzavřete, pak platit musíte. A teoreticky to z toho vyplývá, ale konkrétní věci, jako například klimatické změny, paní komisařka Georgieva požadovala pro rok 2020 asi 20 výdajů a nyní se ukazuje, že to bude dostatečná částka a my vlastně máme mandát a musíme dohonit to spoždění, ke kterému došlo. Ale komise požaduje daleko více u klimatu. A jim je ale v podstatě úplně jedno, co my všechno jsme jako členské státy v rámci COPu požadovali. A tady se vychází, komise vychází z těch původních prognóz eh, pro léta 2013 až 2020. A nyní třetí konkrétní otázka, to je EFSI. Kvantitativně ano, to je, dejme tomu, v pořádku, souhlasím s tím máme tady určitý dragy efekt. Dostalo se hodně peněz do oběhu, ale to, tento trend můžeme uvítat u malých a středních podniků, ale tady je velice těžké prověřit, co vlastně tyto peníze způsobují, zdali dodatečné efekty a nebo další rizika. Je úkolem parlamentu prověřit kritéria adicionality to je naše povinnost. Tady se to týká adicionality a rizik. A potom Erasmus+. Plus. Erasmus Plus, tady tento rozpočet se navýšil. A já doufám, že nebudeme dále hovořit pouze o částkách, ale také především o zacílení a zaměření a o prioritách. A potom mládež, zaměstnanost. Pro Evropskou iniciativu mládeže se neplánuje ani jediné euro navíc. A my jsme v revizi víceletého finančního rámce určitý nárůst odsouhlasili a tady to chybí. To a pak tady máme obranu, bezpečnost. Nevím, zdali se nepletu, nevím, zdali jsem to správně pochopil. Paní Georgieva řekla a hovořila o povinných výdajích pro ITA a to také eh, je vlastně sporný projekt. Tady jsou různé eh, restrukturalizace, to se týká také výzkumu pro obranu a redistribuce peněz. Samozřejmě také by se měly peníze využívat na výzkum eh, energetických otázek. Já budu, hned skončím, pane předsedo, hned. To znamená, že potřebujeme obecnější přístup a také dohodu s členskými státy. A jaká koordinace a konzolidace s členskými státy? A potom globální Evropa, Global Europe? My musíme snížit platby pro rozvojovou kooperaci a také pro humanitární pomoc. To nejsou dobré zprávy. A potom také předstupní prostředky narůstají. A na závěr, pane předsedo, my tady stále hovoříme o růstu. My musíme vědět, že část je obligatorní a to je také fond soudržnosti. To je závazná složka. To si musíme uvědomit. To je růst, který je nejméně evropský v rámci evropského rozpočtu. A toto také nehovoří zrovna dvakrát o schopnosti evropských institucí. Děkuji vám, pane předsedo. Budeme mít příležitost se k tomu vrátit nedělejte si starosti. Děkuji, budu velice stručný, protože mý kolegové předložili už celou řadu kritických a problémových otázek, o níž bych chtěl také diskutovat samozřejmě podrobněji, ale tomu se budeme věnovat v budoucnu. Dvě věci, které se týkají zejména pladeb. Pan kolega Fernandez i ostatní již o tom hovořili, ale já tomu pořád ještě nerozumím. Tak nějak se tady ta propast mezi závazky a platbami rozšiřuje zase znovu a já to nechápu. Měla by to být strategie, abychom vyřešili uh, problém s platbami, který máme. Pan Fernández to říkal a vlastně to zaznělo už minulý týden. Politika soudržnosti je to dáno tím, že se členské státy dostávají do situace, že jim hrozí, že tyto prostředky nevynaloží a že se ty eh, platby sníží, ale když se zase tyto prostředky využijí, tak se eh, ty závazky navýší. Je to správná strategie, musíme si představit ta nebezpečí, která eh, vyplývají z využití těchto finančních prostředků. Tato propast tady nepomůže. A co se týče EFSI, já sdílím výsledek analýzy pana zpravodaje. E, ta data hovoří jasně, každý projekt, který je v současnosti financován, je doprovázen aktivitami, které vypadají jako business as usual ze strany EIB a vůbec se nepodařilo dosáhnout eh, té zásady adicionality A sebe bylo správné přemýšlet o zmražení prostředků nebo převedení prostředků do rezervy, než lépe pochopíme, jak bychom mohli lépe využít tyto prostředky a nebo se převedou prostředky zase e, z jiných položek pro financování EFSI, aniž by to přineslo přidanou hodnotu. Tak teď ještě jednu myšlenku e, k tomu, co bychom měli podniknout. Vzhledem k těm komplikovaným poměrům by bylo asi rozumné se zaměřit na několik málo okruhů, které přináší opravdu přidanou hodnotu. Cíle komise jsou jasné, jsou pochopitelné. Tento rozpočet by se měl zaměřit na eh, závazky, ale i na platby. Okruh 1a představuje logickou strategii, abychom vyslali signál vůči občanům, protože ti si přejí, přejí trvale udržitelný eh, růst. To by byla rozumná strategie. Pan Zoltek pravděpodobně odešel. A ještě k rozpočtu 2017 dám slovo koordinátorům, kteří se zatím nemohli vyjádřit. Děkuji vám mnohokrát. Já se omlouvám, musel jsem být na plenárním zasedání. A za prvé, beru na vědomí návrhy komise mobilizovat nástroje flexibility eh, a také eh, záložní marži. To je velice důležité, protože my jsme také bojovali eh, za větší flexibilitu v tomto víceletém finančním rámci. A také vidíme, jak obtížné je pro současný finanční rámec zvládat všechny úkoly, které EU musí e, zvládnout. A e, to také souvisí s revizí MFF. A nyní k navrhovanému rozpočtu, e, co je urgentní a co je zásadní migrace a krize uprchlíků. To však neznamená, že všechno v oblasti ekonomické, oblasti zaměstnanosti je vyřešeno. Ehm, tedy eh, v této souvislosti okruhy 1a, 1b, eh, tedy konkurenceschopnost, strukturovaný výzkum a inovace, to vše je velice důležité. Musíme mít dostatek prostředků v okruhu 1 1b. Konkrétně si myslím, že operační programy budou plně rozjeté příští rok, ale děláme mi starost snížení plateb o 23%, jak navrhuje Evropská komise pro eh, okruh 1b příští rok a vidím, že nebudou žádné potřeby plateb z předchozích let, tedy z rámce 2007 až 2013, ale předpokládáme, že operační programy příští rok pojedou už plnou rychlostí a myslím si, že právě toto, pane předsedo, mám pocit, že z vyjednávání e, ze září, když se diskutovalo o rámci, e, tedy to jsou věci, které si budeme moci ještě vysvětlit. A ještě iniciativa zaměstnanosti mladých. Předpokládám, že bude návrh, aby tato iniciativa zaměstnání mladých pokračovala a budeme to samozřejmě mít také v rozpočtu z hlediska plateb. A ještě k okruhu 1a. U Horizontu 2020 vidíme, že úspěšnost projektů klesla eh, o 23% eh, oproti 13% z před předchozí doby. Vidíme, že jenom 13 projektů může být nakonec financováno oproti 20 v předchozích let. Vidíme, že spousta projektů tedy nemá šanci na financování. Musíme se tedy držet svého eh, závazku, abychom obnovili fungování eh, těchto programů, včetně CFA a Horizont 2020 při, i při implementaci EFSI. Také vítám přístup komise, která chce podporovat malé střední podniky, protože také v minulém týdnu uvedla, že právě malé a střední podniky jsou hlavním tvůrcem pracovních míst, proto je důležité, aby projekt COSME měl i nadále e, financování, to nám dělá radost. A nyní okruh 2, e, tedy založ, že snižuje eh, pro eh, tyto mezery eh, pro nepředvídané události jsou důležité například pro zemědělství, si to musíme uvědomit jako důležité, Eh, protože tyto eh, rezervy pro nepředvídatelné události jsou rychle vyčerpány a od stropy v okruhu 3 budou pravděpodobně také nedostatečné, eh, čili tam je potřeba okruh 3 možná v tomto smyslu upravit. Obecně si myslím, že v okruhu 3 vítám také to, že finanční prostředky pro eh, program eh, spolupráce s Tureckem v oblasti uprchlické krize eh, budou tak, bude také podpořit stejně tak jako Jižní středomoří, ale uvědomme si, že je to proti tomu, co jsme si řekli. Situace v zemích původu uprchlíků se musí zlepšit, pokud chceme zastavit příliv uprchlíků do Evropy. A v tomto smyslu se potřebujeme také za to postavit. A to jsme také viděli v jednáních s radou, která škrtla finance přidělené těmto oblastem. Chceme samozřejmě především zlepšit životní podmínky lidí v zemích původu uprchlíků. A ještě východní partnerství Ukrajina, Gruzie a Moldávie podepsali aso- si asociační dohodu s Evropskou unii, snaží se lidé eh, také eh, činí oběti v zájmu lepšího vztahu s Evropou. Je tam také určitá nestabilita ve východní Evropě, stejně jako na středním východě. Právě si myslím, že ty tři zmíněné země, které se politicky rozhodly se přibližovat Evropě, by eh, si zasloužily naši podporu, protože situace pro ně je složitá a to je ode mě zatím všechno a těším se na další diskuse v nadcházejících týdnech. Děkuji. Děkuji vám. A e, nyní má slovo paní Karceval. Děkuji, pane předsedo. Již bylo hodně řečeno a také se hovořilo o detailech z návrhu rozpočtu. Já, když bych měla definovat tento návrh rozpočtu, tak bych řekla, že nám dochází vzduch. My tady nemáme žádný manévrovací prostor, my nám hrozí smrt udušením a my musíme naléhavě jednat. Návrh rozpočtu pro rok 2017 vypadá jako business as usual. To nemá být kritika já si myslím, že opravdu nesmíme snižovat eh, platby v oblasti politiky soudržnosti a zemědělství. Máme tady velkou krizi, také uprchlickou krizi, eh, která se také neřeší z rozpočtu a nelze ji řešit z rozpočtu. Potom máme také teroristické útoky a komise bych eh, já řekla, že udělala to nejlepší, co je v jejich silách, ale my musíme přesunovat peníze, protože jednoduše nemáme dostatek finančních prostředků. To znamená, že se přesunují prostředky sem a tam, ale my bychom již měli hovořit o změně víceletého finančního rámce. Ale jinak se bude postupovat tak, že se je někde ušetří, jinde se to navýší. E, takže když se sníží například podpora uprchlíků, pak vzniknou problémy, se kterými budeme bojovat za pět let. A my o tom zítra musíme diskutovat s radou, neboť stávající stávající nástroje musíme všechny využít a my musíme také změnit dynamiku. O tom musíme hovořit s radou. Já se bojím, že nám skutečně dojde vzduch. Já také jsem znepokojena eh, Brexitem. Tady máme problém a jestliže se nevyzbrojíme, pak také budeme tady stát celá bezbraní. Ještě než se dostaneme k dalším oddílu, budeme pokračovat k návrhu. Paní Tomá, dám slovo. Děkuji, pan předseda. Já jsem myslel, že už... Eh, Děkuji, pane předsedo. Myslel jsem si, že pane zpravodaj otevřel i kapitolu ostatních oddílů také k tomu něco řekl. Já bych k tomu měl dvě věty a potom možná k tomu, co řekl pan Gajer. Vzpomínáme si, že asi před týdnem nebo před dvěmi jsme schvalovali určité přesuny a Evropský soudní dvůr propustil své tlumočníky, protože uh, byl zavázán, aby snížil počet zaměstnanců o 5%, takže tlumočníky propustil a platí tlumočnické práce externě. To není důvěryhodná politika a možná by to byla vhodná otázka na komisi, co s tím, aby se to nestalo, že to takto bude fungovat ve všech evropských institucích. Jinak bychom působili vůči veřejnosti opravdu nedůvěrohodně. Co se týče všeobecného rozpočtu, jako tom hovořil generální zpravodaj Gajer, já souhlasím s Aider, že Evropská unie ztrácí dech. Velice dobře víme, že v Evropské unii dnes bojujeme proti hospodářské stagnaci, proti deflaci, respektive nízké inflaci, proti nezaměstnanosti, zejména nezaměstnanosti mladých za vyšší hospodářský růst. Proto je třeba s tím něco učinit. A to znamená efektivní politiku soudržnosti s důrazem na přidanou hodnotu. Ale jaká je provádění eh, této politiky v současnosti? Zaznělo zde, že nepotřebujeme závazky, ale my dnes potřebujeme nutně dobré závazky. Je třeba implementovat dobré projekty, abychom mohli nastartovat to, co chceme, k tomu potřebujeme dobré závazky. Pokud je nemáme, tak tu zbývají peníze a ty umožňují snižovat staré závazky. Vypadá to dobře. Konečně začínáme plnit své resty, ale je to na úkor implementace, provádění. Dále je třeba zajistit více investic. Můžeme toho dosáhnout pomocí dobré kohezní politiky, proto byl také vytvořen Evropský fond pro strategické investice ale co se stane, když se z tohoto fondu budou investovat i takové investice, které by bylo možné financovat jinak než prostřednictvím Evropského fondu pro strategické investice. V některých zemích jdou prostředky na zateplování a podobně. Jistě je to vynikající, ale dá se to financovat i bez tohoto fondu. Je proto zapotřebí analyzovat a na základě té analýzy zajistit, aby se z fondu eh, financovalo, co se má, aby se nebrali na úkor prostředky od jinut, jako je Horizon 2020. Dále potřebujeme včasné platby. Když tu byl ještě pan Fernandez, tak řekl, Jestliže budeme mít nízké platby již v roku 2017, potom nás dožene opravdu to, co nás dohnalo před dvěma lety, 2014, že nebudou zaplacené faktury. Nahromadí se ta pladeb, tak velké platby, že se dostaneme do stejné situace jako před dvěma lety. A jaké to mělo dopady? Co jsme způsobili, když jsme neplatili? Protože jsme požádali komisi, ještě když se schvaloval eh, mandát před rokem, požádali jsme komisi, aby připravila zprávu o dopadu opožděných pladeb. Žádali jsme, abychom to obdrželi v březnu tohoto roku. Nemáme to doposud, nevíme, co jsme způsobili, ale byly mezi tím jistě i takové dopady, že se méně implementuje. Když se neplatí, někdo zkrachuje, propustí lidi, má problémy, ale my nevíme, co jsme způsobili. Tou nízkou implementací jsme zapředli znovu do problému jako před dvěma lety a točíme se v kruhu. Když se na něčem dohodneme, je třeba připravit zejména dobré analýzy o tom, co svou politikou způsobujeme. Evropská centrální banka nám pomáhá, nabízí e, nízké euro kové sazby, tiskne čerstvé peníze, to pomáhá podnikatelům a je to dobře, ale opravdu Evropské unii dochází lidech a proto musíme požádat komisi, aby eh, připravila ty analýzy, o kterých jsme žádali. I ona sama potřebuje vědět, co způsobujeme svou politikou, protože jinak se opravdu točíme v začarovaném kruhu. Děkuji. Děkuji. A poslední vystupující paní Toma k rozpočtu 2017, prosím. Ano, a budu velmi stručná. Domnívám se, že rozpočet nám ukazuje, že víceletý finanční rámec nefunguje. Tedy, eh, že se snažíme stále, jdeme od úpravy k úpravě, a, ale já vám dám otázku. Domníváte se, že rozpočet pro 2017 eh, bude znamenat eh, rozpad eh, víceletého finančního rámec? Pan Fernandez to už tady naznačil ukazuje nám to, ukazovalo se to již v roce 2016, že je spoždění v platbách, ale pokud e, tedy Britové jak vystoupí, tak si klademe otázku, jak se bude rozpočet rozvíjet a neděláme zde analýzu jenom selhání rozpočtu Evropské unie, ale situace, která vznikla, my Eh, vytváří dojem, když se podíváme například na platby, pokud jsem správně pochopila to, co říkal pan zpravodaj, že tedy eh, jsme dosud neuhradili náklady na Horizon 2020 a nástroj propojení Evropy, eh, tak se zdá, že jsme ještě neupravili nedostali závazkům v těchto iniciativách a přitom to jsou priority rady i parlamentu a Eh, pokud to nenajdeme eh, na to prostředky v rozpočtu, je to problém, tak se nám nakonec ještě to spoždění bude navyšovat a eh, je to jako kdybychom šli proti zdi doslova. Proto, a čekáme, až se ta zeď objeví přímo před, před námi. Nemůžeme takto postupovat dál. Ehm, mě velmi frustruje ta absence, jak jste řekl, pane předsedo, absence kompatibility nebo koherentnosti mezi prioritami na straně jedné a rozpočtem na straně druhé, protože my eh, tedy revidujeme, ale nakonec nevyužijeme příležitost k té správné revizi a doufám, eh, že nakonec ten rozpočet 2017 nebude znamenat jenom závažnou revizi rozpočtu, ale revizi Evropské unie jako takové. Děkuji. Pokud mi dovolíte, dovolím se sám, si sám se vyjádřit k obtížím s využitím fondu soudržnosti. Měl jsem příležitost se podílet e, na e, sledování práce komise, týkalo e, ale složitost celého postupu, obrovská hora dokumentů, které Eh, a eh, co se týče kandidátů u tohoto eh, učňovského fondu, se vidělo, že nebyly odpovídající záruky, odpovídající zajištění tam chybělo. Ale v každém případě se ukázalo, že tam byli aktéři, kteří využili Evropského sociálního fondu nebo fondu regionálního rozvoje, kteří začali odmítat tedy eh, tuto spolupráci. Proto bylo nutné začít eh, zkoumat situaci eh, a byl byla to ne, úplná eh, procedura, chyběly dokumenty, chyběly podklady, účetní dvůr eh, požadoval další dokumenty, eh, výbor pro rozpočtovou kontrolu, paní Kresle a podobně. Všichni viděli, že nelze takto pokračovat dál. A ukázalo se, že je potřeba tento fond realizovat v plné míře. Vím, znám paní Gresle velmi dlouho, ale myslím si, že tady eh, vysí určitý oktazník nad prací výboru pro rozpočtovou kontrolu. Klademe si otázku, protože stoprocentně se podílíme na financování a někteří aktéři eh, se nezaváží k určitým krokům, e, protože je nezbytné si půjčovat a e, na některé operace a to se jim nelíbí. Ale v každém případě je důležité zjistit přímo v terénu, proč ty programy e, nejsou realizovány. Předseda komise, pan Juncker, nám řekne, že Dané investice nefungují, proto je nezbytné tedy eh, je zafinancovat z fondu EFSI a jinde naopak máme eh, prostředky, eh, ale je tam určitý rozpor a ten rozpor musíme vyřešit. A eh, omlouvám se za ten postřeh, ale rád bych trval na tom, že je nezbytné skutečně připravit ty závazky, které eh, hovoří k mladým. A to je program Erasmus a Erasmus+. Plus. A budu rád, když nám to i zpravodaj v tomto smyslu podpoří, abychom měli dostatek právě v této obálce. A nyní se dostáváme eh, k dalším oddílům, a pan Tarel nám již hovo- eh, sdělil svůj názor a může ještě další kolega Polna může říct eh, názor na další oddíly rozpočtu 2017. Eh, Prosím. Děkuji vám srdečně. Myslím si, že jsme se detailně zabývali návrhem komise, který považujeme za zajímavý. Příjmy a výdaje v tomto případě se rozcházejí. Je jasné, že otázka kroky šéfů státu a vlád eh, byly položeny a týkaly se především poklesu a to se týká také poklesu výdajů v oblasti zaměstnanců a my tedy musíme vyvodit z toho příslušné závěry. Merci, monsieur Oui, monsieur le président, même tendance pour ce qui me concerne, c'est vrai. que économies et et au rétrécissement du budget, c'est pas... A samozřejmě tady si musíme uvědomit, že eh, v současné době máme určité eh, problémy z hlediska závazku. Tam není mnoho problém, protože vše je potřeba dát do závazku, ale je problém jim dostat. Eh, pokud jde o další oddíly, tak zde vidím dvě eh, relativně pozitivní záležitosti. Eh, oddíly 5 a 3, tedy finanční prostředky pro imigranty. A pak máme ještě složitější situaci, jak jsme slyšeli v tom vysvětlení, které nám zpravodaj nabídl, co se děje ve výboru regionu, v EHSV a na soudním dvoře nejde jenom o otázku personálního zabezpečení, ale když vidíme propouštění zaměstnanců, tak znamená, že se bude řada věcí řešit externě. A to pak by nemělo smysl. Ehm, protože zcela jistě, pokud nížíme počty zaměstnanců, tak předseda. Důležité, zdá se, že jsou tedy e, občané bráni jako ovce v podstatě v úvozovkách, které si e, ano, já jsem Eh, se chtěl tomuto vyhnout. Já vím, že nám to dělá velké starosti, protože eh, tak nějak záplatujeme eh, a vyrážíme klín klínem. Ale vím, že je celá řada výjimek v oblasti pracovních míst a vede to nakonec k externímu řešení, dodavatelskému řešení ale několik eh, tedy pozitivních bodů, ale řada nejasností v oddíle 3. Děkuji vám. Pán Šverc už eh, tady není, pan Torvalds musel odejít, eh, pan Marží nemůže, pan Vej. Myslím, že už tady mezi stínovými zpravodaji nikdo není a Zajímalo by mě, zda se někdo chce vyjádřit ještě k jiným oddílům. Pokud tomu tak není, můžeme dát slovo paní Kelvinu, eh, ale ta s námi taky není. Ehm, je tam také řádek další projekty a přípravné akce. Ehm, ale vidíme, že poslanci se připravují velice důkladně, připravují pozměňovací návrhy a když se podíváme na tento řádek rozpočtu, je nezbytné věnovat podstatnou část pro přípravu a pro výzkum v oblasti obrany. Neznamená to, že vzniká riziko marginalizace úplné marginalizace eh, poslanců. Paní Kelvinio, ujistěte nás, že toto nebezpečí nehrozí. Děkuji vám, pane Artui. A děkuji také všem kolegům, kteří jsou tady s námi. Já opravdu vítám tu dnešní rozpravu a já vítám také podporu Evropského parlamentu uh, který podporuje úsilí Evropské eh, komise Nedostává se nám tak často takovéto podpory a já si toho opravdu velice eh, vážím eh, ve smyslu eh, chápání politických priorit a myslíme si, že bychom se na to při projednávání evropského rozpočtu měli zaměřit a dnešní vystoupení opravdu tedy podpořili a sdílejí tento přístup Evropské komise a jsme za to opravdu velice vděční. Chtěla bych říct si velice stručně, a vyjádřit se k těm hlavním tématům, o kterých jste hovořili a také se to týká vašich otázek, pane předsedo. Za prvé, o tom eh, jste eh, hovořili velice často a to jsou platby, značné snížení plateb. Já eh, se mohu připojit k panu Fernandézovi a říci, že je to velké téma a že je předmětem obav. Týká se to

rozvoje eh, implementace programů z minulosti, eh, ty finanční programy z víceletého finančního eh, rámce byly sníženy a ten pokles je mnohem významnější, než jak byl předpokládán, protože nové programy byly zahájeny s spožděním. Souvisí to se strukturálními fondy, týká se to také zemědělství, možná protože vstoupila v platnost nová společná zemědělská politika a také došlo ke spoždění při provádění jej celá řada těch, kteří dnes hovořili, se o tom zmínili, také došlo k pomalému eh, zahájetí koordinované společné iniciativy. Ten eh, začátek je velice pomalý a také jste chtěli eh, větší jasno, proč došlo k takovému spoštění. Je tu zpráva o provádění, která se předkládá rozpočtovým orgánům. Měli byste to mít k dispozici v eh, budeme informovat o aktuální situaci k červnu 2016. Bude to takový follow-up plánu. Dáme k dispozici aktualizované informace Evropského parlamentu a to bude v nadcházejících dnech. Uvidíte, jaká je míra provádění, kdy došlo ke spoždění a e, neočekáváme, že v průběhu roku 2016 e, dojde k značnému spoždění e, pladeb. Znamená to, že tu problémy nejsou, to rozhodně ne, jak mnozí z vás řekli, navzdory, navzdory skutečnosti, že tu máme velkou marži pro platby, naštěstí v rámci víceletého finančního rámce činí nám to o, o problémy, protože e, tyto platby přišly později, ty přijdou v roce 2018, 2019 e, a proto je velice důležité, aby se tato situace neopakovala jako ta, kterou jsme zdědili v roce 2014. Musím říci, že minulý týden jsme měli na Koreperu prezentaci návrhu rozpočtu. E, já jsem třikrát dostala otázku a ujistila jsem, že si je e, e, rada velice dobře vědoma tohoto snížení v roce 2017 a že e, později v rámci víceletého finančního rámce přijdou požadavky na platby. Jistě budou další v průběhu měsíce července a spolu s zprávou v polovině období vám dáme návrh a to z pohledu Evropské komise učiníme, co bude v našich silách, abychom vám eh, dali k dispozici víc více informací. Druhá otázka, která zde zazněla, se týká okruhu jedna. Byla jsem také eh, velice ráda, když jsem sledovala eh, tón této rozpravy ve vztahu k EFSI. To bylo mnohem pozitivnější než eh, diskuse, která se vedla před několika měsíci. A myslím, že vystoupení komise na rozpočtovém výboru vedlo ke zlepšení prostředí, když hovoříme o EFSI. Také jsem zaznamenala vaše připomínky k adicionalitě a že potřebujeme si udělat jasnější obrázek a budeme mít také informace od EIB. Dále přípravné akce a zazněly tu dvě e, otázky, jak budou financovány Alfáni, pan Madagala a také jak eh, budeme nakládat s omezenou oblastí eh, působnosti. Eh, je to do vědomé politické rozhodnutí, které má ukázat, že z pohledu Evropské komise nastal okamžik, kdy musíme eh, předložit eh, značné prostředky, abychom financovali programy i výzkumu evropského průmyslu. To se nemá realizovat jako iniciativa komise, ne jako běžný program. Řekněme to takto, eh, je to takové financování, aby Evropská agentura na obranu koordinovala výzkumné programy a to mezi 28 členskými státy. Domnívám se, že je to opravdu naléhavé, abychom vyslali takovýto jasný signál, že Evropa musí být eh, samostatná, co se týče této oblasti výzkumu. A proto je třeba 25 milionů dát k dispozici jako přípravnou akci pro financování této přípravné fakce. Budeme vycházet z rozpětí v rámci okruhu 1, to bude 15 milionů a potom 5 milionů z ITERu a 5 e, milionů z dalšího programu se přesune v rámci víceletého finančního rámce. Jsou to tedy část částky, které jsou naplánovány eh, na programy v roce 2019. Co se týče okruhu 2, Zazněly tu některé otázky ohledně manevrovacího prostoru. E, zda tyto rezervy postačují, pokud e, e, vypukne nějaká krize. Z pohledu komise to dostačující je. Ten návrh, který předkládáme, představuje 639 milionů rozpětí a to je pro krize, jakož jsme jim čelili v loňském roce, budeme schopni je financovat, aniž bychom využili rezervy pro krize. Budeme eh, čelit takovým eh, krizovým situacím jako mléčný sektor, vývoj v Rusku a podobně. Eh, zaměřujeme se na přesunutí těchto rezerv v okruhu 5 a mnohem více než v okruhu 2. Co se týče okruhu 3, někteří z vás a já jsem tedy velice ráda slyšela, že pan Kelmel vidí určitý pokrok v této oblasti, na če budou vynaloženy prostředky a uvidíte to v návrhu rozpočtu. Tam jsou podrobnější informace, jak bychom měli Evropskou pobřežní a pohraniční stráž financovat revize dublinského systému poskytování azylu, Evropská azyl azylová agentura, eh, eh, takže tu jsou některé cíle a také eh, pan Depre požaduje, abychom si udělali jasnější obrázek. Já si to poznamenám a příště se k tomu vrátíme s podrobnostmi. Ptali jste se tedy na přesuny v rámci okruhu čtyři. Využili jsme tedy flexibilitu státní eh, rezervy k, eh, v okruhu 3, musí se to přesunout do okruhu 4 a snažili jsme se eh, splnit závazky vzhledem tedy k nástroje pro uprchlíky v Turecku a v rámci těch závazků, které se přijaly na londýnské konference ve vztahu k Jordánsku a Libanonu. Globální Evropa, nehledě na tom, kolik prostředků to bude, nikdy to nebude postačovat, ale učiníme, co bude v našich silách, abychom je eh, vyčlenili pro ty oblasti, kde bude značná potřeba programy financování. Když jste hovořili o palestinských uprchlících, respektovali jsme s ten plán, který byl eh, součástí víceletého finančního eh, rámce. My jsme tento program nesnížili. A ještě závěrem eh, bych chtěla ještě jednou panu Artui velice poděkovat, že se tolik snaží o zjednodušení činnosti Evropská komise samozřejmě pracuje na finančním nařízení a dalších předpisech. Budeme velice ambiciozní, abychom využili z té revize v polovině období a bychom tedy neměnili celý eh, víceletý finanční rámec, ale chceme se ubírat hlavně tím směrem, abychom měli modernější systém eh, pro vytváření rozpočtu, který nám umožní se zaměřit na dosažení výsledku. Pan Madagar eh, hovořil o tom, že je to připravná etapa Tour de France. Jistě budou tu i ty horské úseky, ale já doufám, že Tour de France bude korunována úspěchem a věřím, že tedy všichni eh, z toho získáme, až budeme mít ten eh, v listopadu návrh rozpočtu. Tak to je povzbudivé, děkuji mnohokrát. Jsme tedy teprve na začátku vyjednávání. Děkuji hlavnímu zpravodaji za vysvětlení. Eh, stručné a rychle děkuji vám všem, kteří jste se účastnili naší schůze. Děkujeme za vystoupení, za první analýzy návrhu rozpočtu pro rok 2017 a e, důvěřuji paní Toma, paní Bridge, e, e, že tedy existuje velká koherence v tomto návrhu rozpočtu a v revizi víceletého finančního plánu, protože právě s takovýmto rozpočtem můžeme vysvětlit občanům Evropy eh, co ten rozpočet znamená. Takový malý dokument, který jsem tady již zmiňoval, eh, je to eh, tedy rozpočet zjevný, ale také jakési rozpočtové satelity. A ne každé ho třeba potěší, ale myslím, že už tady není dotaz. Možná pan Gajer chce přednést závěr. Den je dlouhý, byl dlouhý a myslím si, že bychom ho nyní měli ukončit. Veškeré moudrosti mohu říci příště. Děkuji. Oui, oui. Ça le désir. Bien. Tak eh, výborně eh, končím schůzi.